Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, všechny srdečně zdravím a zahajuji zasedání našeho výboru. První bod pokračování v našem pořadu jednání. Na základě skutečnosti, že zjevně celá řada věcí bude projednávána na schůzi koordinátorů, tak bych navrhl změny v pořadu jednání. Navrhl bych, aby body 5, 6 a 7 byly odloženy 5 a 7 by byly projednávány na nejbližším možném setkání a 6 by byla projednána zítra dopoledne před hlasováním. Protože je tady možnost hovořit o zprávě o subsidiaritě. Znovu opakuji. Body 5 a 7 budou odloženy na Eh, další možný termín, který bude nejbližší, a bod 6 bude projednáván jako první bod zítra dopoledne. A tím pádem zasedání koordinátorů může začít 16 hodin 30 minut. A budeme mít tady možnost eh, se s tímto způsobem domluvit. Souhlasíte s tímto návrhem? Prosím. Děkuji. A chci se zeptat, proč to chcete učinit takto? Já bych chtěla vědět, jaké je tady zdůvodnění. Vážení kolegové, já bych chtěl podpořit tento návrh. Na posledních dvou plenárkách jsme mm, nepodali nejlepší výkon z hlediska INTA. I naše hlasování bylo sporné z hlediska eh, minerálů z konfliktních oblastí. Takže víte, že některé frakce eh, pak chtěli opět zpětně dát toto téma na výbor. To nás překvapilo, protože to je téma, o kterým jsme tady projednávali a hovořili dlouho. A poslední týden jsme zažili, že naše zpráva získala dvě třetiny, bylo to staženo eh, z, výbo- z programu, takže myslím si, že by bylo dobré, abychom to reflektovali a projednali, jak v budoucnosti lépe spolupracovat. A proto by bylo dobré, aby koordinátoři projednali tato témata. Proto to chci výslovně podpořit. Vážený pane předsedo, Velmi stručně. Jsou tady dvě věci, které se týkají mého kolegy. On sice odešel, ale on je mluvčí za energetickou unii a je také koordinátorem za naší skupinu. Takže je nyní obtížné říci, co si o tom GUE myslí. Eh, můj kolega odešel, on se vrátí, takže potom bude reagovat. Dobře, pokud už nemáte další komentáře. Budeme tedy postupovat tímto způsobem. Bod 5 a 7 budou odloženy. S panem Buchnerem budeme hovořit, zda by bylo možné to učinit zítra odpoledne a také s paní Šáke domluvíme nový termín. A co se týče bodu 6, to bude první bod zítra v 9 hodin dopoledne, protože o tomto bodě se bude hlasovat. Zasedání koordinátorů začne v 16.30 dnes. Takže považuji tento návrh za schválený a nyní se podíváme na bod 2, schválení zápisu. Danik má slovo. Eh, eh, Vážený pane předsedo, já bych chtěl vědět, jak to vypadá s posledním bodem na programu. Je to FLECT, to je bod, který jsem já navrhl, hodně jsem na tom pracoval. Bohužel zítra tady nemohu být, takže je možné odložit tento bod, poslední bod, na příští zasedání našeho výboru, neboť tady nemohu v tu hodinu být. Děkuji. Ano, to můžeme udělat. Budeme mít také prostor tím pádem pro energetickou unii. Takže bod o energetické unii bude nyní bodem 20 na našem programu. Dobrá. Teď zápis. Máte zápis k dispozici, pokud nechcete nic měnit, tak bude tento zápis schválen na závěr našeho zasedání. Bod 3. Sdělení předsedy zasedání, jako vždy je přenášeno na webu, takže berte to na vědomí během vašeho vystoupení, které bude sledováno mnoho posluchači, mnoha zemích této země koule. Máte tam seznam také výměny dopisů, máte to ve vašich složkách Máte tam informace o výměně těchto dopisů. Kdybyste je chtěli, dostanete je od sekretariátu. Dnes budeme mít hearing ohledně mm, toku dat. To budeme mít zítra. Budeme také hovořit eh, o dual use. To bude 17. Eh, v ehm, na 30, pardon. Teď Japonsko a EU. Tady jednání se pohla dopředu, vypadá to tak. Měli jsme summit EU Japonsko, to je poslední aktivita, kterou jsme měli. Takže to vypadá, že koncem roku se uzavře tato dohoda s Japonskem. Je tedy tady tato možnost. Víte, že 18. a 19. Delegace poletí do Milána a bude se zabývat otázkami bezpečnosti potravin a e, jaksi udržitelným vývojem v této oblasti i z hlediska Expo 2015. Co se týče Trade Promotion Authority ve Spojených státech se jaksi e, zablokovali. Víte, že zástupci pátek. Přijali sice TPI, ale ta otázka, která s tím eh, souvisela z hlediska fondu eh, zaměstnanců, kteří by byli znevýhodněni, tam bylo 120 vůči 302 hlasům, takže otázka tohoto fondu nebyla zatím vyřešena. Pravděpodobně se o tom bude diskutovat ještě tento týden, ale zatím je zcela nejasné, kdy tedy tato Trade Promotion Authority v USA bude tedy povolena. I tam v USA se parlament intenzivně zabývá otázkou eh, této obchodní dohody. Dále bylo dohodnuto, že Evropská unie nyní bude mít hlubší obchodní dohodu s Tuniskem. Chce v každém případě o tom jednat. Vidíme, že existuje scope exercise ohledně této tuniské dohody a dojde tedy k oficiálnímu zahájení tohoto jednání a to bude oznámeno. Pak je tady otázka dalšího rozvoje Green Books v rámci VTO. I to zaznamenává určitý pokrok. 4. až 8. května byla diskuse o pozměněném seznamu těchto produktů, které by měly spadat do této oblasti. Tato diskuse tento týden bude pokračovat. Od 15. do 19. června se bude toto téma dále projednávat. A na závěr bych chtěl ještě poukázat na to, že dochází k jednání mezi třema stranami ohledně obchodní dohody s Ukrajinou mezi EU, Ukrajinou a Ruskem. Hovoří se o tom, jak Mm, se bude přistupovat eh, k této otázce. Eh, konalo se to ve vstřícném, otevřeném duchu. V mnoha oblastech je zde snaha prakticky vyřešit tuto otázku. Podle mých odhadů ta dohoda eh, pravděpodobně tedy nevznikne rychle do 1. ledna 2016, ale 3. června byl předložen nový papír, kde byl předložen nový, nový návrh dohody a tam se jedná tedy o obchodní dohodě s okrajinou, ta, která je pojata tak, že v mnoha oblastech ten obsah je dosti kontraverzní. Komise EU odmítla tento návrh, zvláště protože ruská strana požadovala, aby tady byly závazné přístupy k těmto novým obsahovým prvkům. Komise podle mého názoru reagovala dobře. A když se člověk podívá hlouběji na tuto diskusi, tak podle mého odhadu není možné, abychom zde měli dohodu o partnerství a obchodu, eh, která eh, by byla vynucena, závazně vynucena ze strany eh, třetího partnera. To je vše k tomuto sdělení. A vzhledem k tomu, že nejsou žádné žádosti o slovo, tak se dostáváme k bodu 4. Na tomto zasedání se chceme zabývat otázkou vývozních úvěrů a zárukami vývozních úvěrů v členských státech. Víte, že je to důležitý nástroj v obchodní politice, který otevírá obchodní možnosti na jedné straně stojí požadavky z hlediska životního prostředí, trvalé udržitelného vývoje a lidských práv, tak jak je to stanoveno v OECD. Je to vlastně doprovodný instrument v oblasti vývozu. Každý rok máme zprávu ohledně vývozních úvěrů v jednotlivých členských států a také o tom jednáme. Právě proto, abychom prohloubili otázku evropské politiky z hlediska těchto vývozních úvěrů a za tímto účelem jsme přizvali celou řadu znalců a a v rámci našeho kulatého stolu jim dáme možnost diskutovat o těchto možnostech. Chtěl bych nyní požádat tyto experty, aby každý hovořil 9 minut maximálně, tak abychom měli určitý prostor na diskusi. Nejdříve bych chtěl přivítat Davida Drysdela, který je šéfem eh, vývozní divize v rámci OECD. Předám mu slovo. Pane Dreistel, máte slovo. Thank you very much and, uh... Děkuji vám. Je velice pěkné, že tady mohu dnes být eh, dám vám takový přehled o práci, co se týče právě těch eh, vývozních eh, úvěrů, které my realizujeme eh, v OECD. OECD má mezinárodní, je vlastně mezinárodním fórem pro tuto oblast více jak 50 let ještě prostě to nějak ne úplně funguje, už je to v pořádku. V roce 1963 vznikla podskupina výboru pro obchod, která se nazývala pracovní skupina eh, k exportním garancím a úvěrům. A scházela se k těmto tématům s cílem eh, vyměnit si eh, názory Eh, ohledně těchto oblastí, monitorování podnikání členů a eh, pak kromě Chile, Chile a Islandu se vlastně všichni stali členy této skupiny. Jsou tady čtyři hlavní skupiny. Nejprve tedy výměna informací v programech a transakcích, pak probíhá diskuze o e, možných dopadech na e, životní prostředí, na sociální oblast e, těchto vývozních úvěrů, pak je tady doporučení OECD ohledně implementace úmluvy o zamezení Eh, podvodům podplácení. A pak máme také eh, dohodu o udržitelném půjčování eh, prostředků, což je taková snaha zajistit, aby nedocházelo k těm, v těch zemích, kde si peníze půjčují, k neudržitelnému nárůstu zadlužení. Co se týče transparentnosti,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 všichni členové dávají eh, informace o eh, svých programech eh, vývozních úvěrů, všichni mají navzájem informace o všech ostatních, je to taková dobrá laboratoř, jak si navzájem porozumět, jak vidět, co funguje a co případně funguje méně, dochází k výměnám informací ohledně stávajících politik a kroků, pak samozřejmě veškeré aktivity aktivity jsou zdokumentovány, takže se jimi můžeme zabývat, můžeme se o nich dozvědět a tohle se všechno odehrává v rámci té disciplíny dobrého vládnutí a umožňuje nám to dobrý e, způsob výměny informací nejenom mezi námi, ale dále i mezi členy samotnými E, protože oni mají čím dál tím větší počet těchto programů vývozních úvěrů. Životnímu prostředí, tak tam to vlastně začalo zhruba před 20 lety, kdy jsme začali vyjednávání e, ohledně toho, jak by tady mohla existovat nějaká společná politika, nějaký společný přístup. Takže tady dochází k takovému vývoji. E, v roce 2003 to byla první dohoda, pak revidovaná dohoda z roku 2007 a další v roce 2012 12 a minulý týden jsme měli takové diskuze, jak, se, eh, jak informovat radu ohledně dalších možností ochrany životního prostředí. Velmi stručně Tady e, se tedy hovoří o tom, co děláme v životním prostředí, to znamená, že e, členové musí provádět screening, revizi a klasifikaci projektů e, ve všech oblastech a musí také provádět studie o dopadech, musí se vyvarovat překračování norem jak ve svých zemích, tak mezinárodních. To je vlastně IFC a E, někdy jsou to také vlastně předpisy v rámci komunitárního práva. Tak je tady také požadavek ex ante a ex post poskytovat informace, což zase nás e, vede k tomu, že máme možnost monitorovat dodržování těchto dohod. Rovněž máme dohodu, o, která e, má zamezovat podplácení, což je takové doporučení, které vlastně všichni přijímají v tom smyslu, že se zavazují, že když dostanou žádost, že nedost, neposkytnou žádnou, žádné podplácení, neumožňují ho, ani ho nebudou provádět. Eh, pak samozřejmě hlavní IFIs jsou Eh, vedení, eh, zaznamenávání a rovněž se eh, musí poskytovat informace o poplacích a tam existuje maximální transparentnost, aby se zamezilo právě tomu, že by mohlo dojít k odplácení. Většina těch ECAs eh, e nejsou vlastně oficiálními orgány a eh, zase pokud eh, tam někdy dojde k tomu, že se dopátrají nějaké informace o možném podplácení, tak předávají tyto informace orgánům činným v trestním řízení toho kterého státu. Rovněž eh, máme eh, takové základní eh, požadavky, základní pokyny, co se týče poskytování úvěrů a zase se předpokládá, že e, členské státy OECD budou mezi sebou v tomto směru maximálně spolupracovat a že se zamezí tomu, aby e, země, které jsou těmi hlavními příjmovými státy těch e, finančních podpor, neupadly do příliš velkého zadlužení. Další naše dohoda je dohoda o oficiálně podporovaných úvěrech v oblasti vývozů. To vlastně začalo v roce 1978 a bylo to vlastně sestavení takových prvních pravidel ohledně toho, co by bylo nejvýhodnější v této oblasti. Tehdy to bylo pouze devět účastníků. Evropská unie je členem jménem všech svých členských států. To je otázka dodržování finančních pravidel. Pak máme zvláštní sektor, který se týká letecké, leteckých strojů. Tam je eh, Brazílie také členem, protože eh, z podstaty svého eh, podnikání a Izrael Izrael a e, Turecko, kteří jsou také členy OECD, jsou v této skupině zařazeni jako pozorovatelé. Takže je to vnímáno jako takzvané měkké právo, gentlemanská dohoda, e, pravidelně se scházíme, naši techničtí experti se scházejí ještě častěji. Hlavní je vytvořit takovou vyváženou eh, eh, rovnou platformu. Nechceme, aby tady vlády na sebe navzájem útočily většími dotacemi. Chceme, eh, aby se to všechno odehrávalo na tržní bázi, jak je to jen možné. A konkurence by měla být založena na cenách a na kvalitě, která je vyvážena a ne na tom, že některá vláda je schopna dát větší finanční podporu. Takže finanční transparentnost v celém procesu nám umožňuje zajistit, aby v případě, že dojde k nějakým obchodním sporům v rámci transakce, eh, bylo by možné tyto spory řešit v reálném čase. Eh, samozřejmě jsou tady otázky kolem eh, úrokových měr a platebních podmínek a v průběhu let eh, se do toho začlenili i pravidla ohledně zavázané pomoci. Máme různé dohody o plavidlech, o nukleárních E, centrálách a to vše je začleněno i do dohody VTO o dotacích a vytváření takzvaného safe harbor v tom případě, že se e, tedy Eh, spochybní některé ty části dohody. A ze své podstaty je to flexibilní nástroj a živoucí nástroj. My ho neustále podrobujeme revizi eh, a je to vlastně dvou leta záležitost, z které jsou vyčleněny vojenské eh, prvky a začlenují se tam tedy eh, různé typy produktů, které mají nárok na vývozní úvěr. Je to flexibilní, transparentní a umožňuje to vlastně minimální možnost konfliktu, protože tady je ta transparentnost v reálném čase a schopnost vyřešit všechny případné obchodní spory. A jak jsem řekl, transparentnost je ta jedna ze základních eh, věcí, jeden ze základních požadavků. Eh, vždy se snažíme řešit eh, věci v reálném čase, abychom vyřešili případné spory, vytvořili rovné pole manévrovací pro všechny a je to prostě právní nástroj, který je vlastně i prostřednictvím třeba s nařízení aplikován i v dalších státech. A to bude asi teda vše z mé strany. Děkuji. No, děkujeme za tento ehm, podrobný přehled vaší činnosti a vašich cílů. A teď bych rád dal slovo dalšímu hostovi, kterým je pan Antonio Tricarico, který pracuje pro italskou nevládní organizaci, která se nazývá ECA Watch a vede také mezinárodní kampaň ohledně těchto vývozních kreditů. Děkuji, pane předsedo. Jak už jste řekl, tak já se zastupuji organizaci ECAWatch, je to mezinárodní síť nevládních organizací, které vedou kampaň za reformu v ECA. Témata se týkají životního prostředí, rozvoje lidských práv, komunitních práv, pracovních práv a také boje s korupcí. Velice vítáme zájem výboru INTA o tyto věci, které se eh, týkají Eh, těchto vývozních eh, úvěrů. Myslíme si, že toto nařízení je velkým krokem vpřed v tom, jak se má zlepšit eh, odpovědnost EK vůči evropské úrovni, ale je zde zapotřebí řádné provádění v praxi a bez dohledu Evropské komise a Evropského parlamentu je dost nepravděpodobné, že by se ty cíle přetavily do praxe. Uh, Eh, EKA jsou velice důležité pro, veli, pro mnoho věcí. Týká se to také důležitosti politick, soudržnosti politických opatření. Například nedávno se to ukázalo v oblasti sdělení G7 o klimatu a také eh, v tím, jak probíhá jednání o EKA a o uhlí na úrovni OECD, protože se ukazuje, že je zde rozbor mezi cílem EU chránit klimat a mezi masivní podporou ze strany EKA, která chrání fosilní paliva a tím pádem i zastarala průmyslová odvětví. Chtěl bych eh, se zaměřit na některé věci, které jsou velice důležité pro váš výbor. Budu hovořit o třech věcech. Za prvé transparentnost. Transparentnost je skutečně důležitá a je to tak, že ta situace se zemi od země liší. Já bych chtěl upozornit zejména na případy, kde sponzoři těch projektů trvají na tom, že se nesmí zveřejňovat informace. Ehm, dochází k tomu, velice často dochází k tomu, že zde nejsou žád k dispozice hodnocení SEJA u kategorie projektů kategorie A, které mají velký dopad. Takže například nedávno zde byl eh, případ eh, projektu rozšíření Suezského kanálu, kde byla velká podpora ze strany EKA eh, z Nizozemska a Belgie a nebylo zde vůbec k dispozici žádné hodnocení a Přitom to bylo eh, projekt, který by mohl velice oslabit práva eh, lidí v té oblasti. Takže je to důležité, že musíme tuto, musí zde být smysluplnější konzultativní proces se všemi zúčastněnými stranami. A chtěli bychom tedy takto upozornit i Evropský parlament a Evropskou komisi, aby se také to um, ukázalo i v těch výročních zprávách. Druhé téma se týká tzv. potenciálních závazků, o kterých se hovoří pouze málo kdy v těch zprávách pro Evropskou komisi. Je jasné, že členské státy informují o těchto potenciálních závazcích v různých formách, a zejména je zde mm, takzvané riziko, které se týká mimobalančního financování. Dám vám příklad. V Británii UKEF říká, že nemá žádný speciální nástroj pro mimobalanční financování, ale e, bylo, byly využity vládní fondy, vládní prostředky, aby došlo k refinancování více než 7 miliard liber právě na podporu vývozních e, úvěrů. E, byl zde speciální speciální nástroj, který se nazýval GEFCO. A účty nebyly konsolidovány z účty UKEF, takže se jedná o mimobalanční financování. Takže je důležité, aby se na to upozorňovalo, aby také komise na to byla upozorňována a je zde důležité, aby zde bylo co nejdříve na úrovni pracovní rady, pracovní skupiny rady bylo, byl dohodnut jednotný formát pro, pro, pro podávání zpráv, pro reportování. Také je zde e, nový, nový problém, že některé činnosti nejsou vlastně e, v souladu s ujednáním OECD, jak se ukazuje v nedávném výzkumu. Týkalo se to třeba projektů uhlí. E, zde vlastně dochází nebo oslabuje se soulad s právní úpravou. Domníváme se, že je důležité, aby Evropská komise žádala informace o těchto operacích každý rok a aby také byly v té výroční zprávě pro Evropský parlament. Dále, obecně, obecně můžeme říci, že členské státy EU podporují také vlastně navzájem e, spolu soutěží v poskytování e, složitých, spletitých finančních e, podpůrných nástrojů a podporují své vývozce a také jejich financující subjekty. Dnes je zde velice slabý politický dohled, a je to také důležité, aby, ehm, nebo je důležité si uvědomit, že také Evropská komise nebyla, není schopná dostatečně dobře formulovat svou pozici při jednáních na úrovni OECD i na globální úrovni. Takže bychom také doporučili, aby se i tato, tyto věci znovu přeskoumaly a aby se také zjistilo, jak je to s účinností té, toho nařízení. Třetí bod. My mm, spochybňujeme sdělení Evropské komise, které říká, že Evropská komise se domnívá, že členské státy, které poskytly příslušné informace k této věci, splnily e, nařízení, konkrétně článek 3 a 21 mm, smlouvy. Ale společné přístupy OECD nemusí být vždy v souladu s evropskými standardy a je také důležité, že se tam vždy nepokrývají stejné věci, třeba otázka lidských práv. Takže je důležité, Eh, nebo je tedy zapotřebí říci, že zatím Evropská komise nepřipravila komplexní metodiku pro zjišťování, zda je dodržováno eh, právo, ani zde není žádná systematická analýza eh, politických koncepcí evropských EKAS, které by šly proti evropskému právu a standardům. Takže chceme, aby, víme, že se na tom tedy pracuje, na té metodice, například ve zprávě Eh, od INTY k zprávě z roku 2013 se říká, že je doporučeno, aby pracovní skupina Rady o vývozních kreditech eh, spolu, spolu s komisí také konsultovali SVČ a vypracovali společnou metodologii, metodiku pro smysluplné reportování E, zda dochází ke schodě s článkem 21 a tak dále. Víme, e, že zatím je zde pouze malý pokrok, protože e, nedošlo k žádné konzultaci, pokud tedy nepočítáme jednu schůzku pracovní skupiny v Rize, která se má konat tento týden a ta se navíc bude týkat pouze uhlí a otázek klimatu. Také eh, se zde hovoří o práci mezinárodní monitorovacích institucí, včetně OSN, a také o tom, že některé ECAS mm, již tedy používají určité odkazy, ale podle našeho názoru to ještě nestačí k tomu, aby se plně dodržoval článek 21. V následujících diskusích ve výboru INTA, která se budou týkat eh, aktů v přenesené pravomoci, bychom eh, chtěli, abyste se ujali průkopnické role, abyste vyšádali závazné a včasné závazky ze strany Evropské komise. Má se dotýkat zejména přílohy 1 o tom, jak má vypadat ta příští výroční zpráva. Děkuji za pozornost. Děkuji a dalším expertem je doktor Ingo Juncker, který vede divizi e, kanceláře Ender Harmes, E, eh, která se zabývá e, těmito propojenými tématy. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání e, na toto důležité zasedání INTA a jak už bylo řečeno, pracuji tedy pro, Evro, pro eh, agenturu pro poskytování eh, vývozních úvěrů. Poskytnu vám informace eh, hodně nějakých zásadních aspektů naší práce, když už jste tady co slyšeli od předřečníků. Zabýváme se otázkami životního prostředí, sociálními otázkami a samozřejmě v závěru bude-li čas, řeknu vám více slov o typické německé situaci. Jak už bylo vidět, vy víte, jak funguje celá struktura ECA, ale dovolte, abych řekl pár slov o relevantních parametrech, tak abyste lépe pochopili, našemu rámc lépe pochopili náš rámec. Jak David eh, řekl, je několik forem podpory, eh, které agentury nabízejí. Eh, v Evropě je to vlastně eh, buď otázka přímých eh, eh, úvěrů, ale to je spíš menšina, spíš jde o takovou celkovou ochranu. Takže finanční ochranu a transakční ochranu, to znamená, že zahraniční si mohou nakupovat zařízení, stroje a tak dále na základě střednědobých úvěrových podmínek tak, aby bylo možno e, tyto smlouvy uzavřít, tak vývozci e, požádají o takzvanou záruku, vývozní záruku a v tomto kontextu je třeba si uvědomit ještě jednu věc. Podpora ECA není nějakou dotací, jak už David řekl. Žadatelé musí e, platit pojistné proti riziku a celý ten systém by měl být sebeudržovací, udržovací, sebeudržovací, alespoň ve středně dobém horizontu. ECA nejsou tedy srovnatelné s mezinárodními finančními institucemi, protože mají jiný mandát, úlohy a funkce, nemají banky a rovněž neinvestují finanční prostředky E, takže to je činnost, která je vedena poptávkou. ECA si nevybírají e, projekty, které budou podporovat, ale je to prostě trh, e, je to často i otázka bank, které žádají pokrytí ochranu Eh, při svých transakcích. Eh, takže eh, transakce jsou podporovány, ne ten zahraniční projekt jako takový. V podstatě jsou to z určité služby a dodávky, které jsou vlastně kryty, chráněny. Nechci opakovat to, co řekl David ECA e a jejich vlády se v zásadě shodly a začaly už implementovat před dávnou dobou společné normy pro dobré vládnutí. A jsou to především otázky e, udržitelného půjčování finančních prostředků, e, prostého nějakého vydírání či e, podplácení. Pak je tady ještě otázka e, takzvané social diligence, která hraje v tomto směru důležitou úlohu. Skupina se schází e, pravidelně během roku a pak jsou tady ještě techničtí experti, E, praktikové, kteří se scházejí dva až třikrát ročně. Společný přístup představuje tedy pravidelně upravovanou e, síť. E, teď vlastně máme verzi pro rok 2012, která by měla být zase aktualizována jak už bylo řečeno, jde o to vytvořit rovnou, eh, rovné podmínky mezi ECA v úrovni eh, OECD a zároveň implementovat společné postupy a umožňovat setkání. Ty společné postupy se odkazují na mezinárodně uznávané normy, především normy skupiny Světové banky, které jsou rovněž využívány jinými finančními institucemi a někdy dokonce i také obchodními bankami. Jedná se tedy o benchmark benchmarking, který je standardního typu a používá se eh, v dalších finančních institucích. To vše mě vede k poznámce, že hodnocení rizik pro životní prostředí a sociální oblast je v současné době zaintegrováno do celého toho procesu EC, vyvolaného ECA. Nicméně, a neměli bychom zapomínat, že Evropská unie či podniky z Evropské unie a z OECD často pracují ve velice eh, kompetitivním prostředí a samozřejmě e, kromě toho je tady ještě velká konkurence zemí, které nejsou uvnitř OECD, jako je například Čína. To znamená, že je zcela zásadní se dobře uvědomovat e, mezi e, tu, tu, tu propast mezi stávajícími našimi normami, které jsou poměrně vysoké, kvalitní, a situací v zemích, které nemají buď žádné normy, a nebo mají normy výrazně měkčí. Takže tady jde samozřejmě o to, aby globálně existovalo rovné manevrovací prostředí pro všechny hráče a nejenom pro některé. Německá vláda například velmi aktivně přispívá k dalšímu pokroku mezinárodní pracovní skupiny, tak, aby se eh, otázky eh, dostaly až na ta horizontální témata, eh, a to i když později, dejme tomu, to je právě otázka té ochrany životního prostředí. tak. Tady vidíte některé relevantní aspekty, které je třeba vzít v potaz v rámci eh, eh, due diligence v environmentální a sociální oblasti. Nepůjdu do velkých podrobností, ale jednu věc tady musím eh, zdůraznit, pač má velkou úlohu v praxi. Takže ECA se nemůže zabývat pouze těmi transakcemi, dejme mu dodávkou nějakého zařízení. Musíme také vzít v úvahu celý ten projekt v jeho komplexnosti, to znamená, jakým způsobem dejme tomu, to, to nové e, zařízení, ta nová továrna e, ovlivní životní prostředí. A to samozřejmě e, se E, to samozřejmě znamená, že se tady musí vzít v úvahu více věcí, když hovoříme o due diligence v oblasti životního prostředí a sociálních norem. A teď, když dovolíte, tak se budu zabývat e, k dalším důležitým aspektem transparentností. Myslím si, že David Drysdale už tady řekl, co musíme udělat. Existuje velká míra transparentnosti, tak jak to považuje za nutné eh, postup uvnitř OECD. Máme tady ty poskytované informace ex ante a eh, to se týká konkrétně kategorie A produktů, to znamená, to jsou produkty, které mají potenciálně velký dopad z hlediska životního prostředí a z hlediska sociálního. A když hovořím o životním prostředí, tak mám na mysli rovně rovněž práva, e, celou tu lidskoprávní problematiku, lidská práva jako taková. ECA musí poskytovat informace a také e, studii o hodnocení e, dopady, dopadů 30 dnů před tím, než se dokončí ten závazek. Kromě toho všechny produkty kategorie A a B musí být reportovány ex post OECD. Samozřejmě jsou tady ještě další ustanovení e, s cílem zajistit transparentnost. E, jsou to ustanovení, která se týkají jak to, těch projektů, tak dejme tomu celkové koncepce a jsou uplatňována jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni. A teď se dostávám k svému poslednímu obrázku, abyste si učinili alespoň malou představu o tom, jak aspekty environmentální a sociální se u nás v Německu berou v úvahu e, v Euler Hermes e, v souvislosti s tím e, režimem exportních úvěrů. Máme takový speciální tým, udržitelnost je nedílnou součástí celého toho hodnotícího e, procesu a bývá to často zásadní otázka e, e, celé transakce, která se projednává v mezirezortním výboru. A samozřejmě odkazujeme se hodně na normy OECD, to vás asi nepřekvapí. Jsou to tedy mezinárodní normy plus doplňkové vnitrostátní předpisy a ty jsou tedy také dostupné. Zvláštní charakteristickým rysem německého přístupu je to, že se vlastně tady nad touto agendou soustředuje soustředují čtyři ministerstva, která musí najít společnou řeč a v této souvislosti je mimořádné, že Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo pro hospodářství a hospodářskou eh, spolupráci mají prostě eh, vždy na paměti otázky i eh, životního prostředí a lidskoprávní problematiku. To je závěr mé prezentace a budu se těšit na vaše dotazy. Thanks a lot. And the last uh, speaker is Mr. Dobře, a poslední je pan Paolo Harcoky, který je z generálního ředitelství pro obchod a který je také uh, odpovědný za otázky koordinace s uh, Světovou obchodní organizací. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat parlamentu za to, že máme příležitost pohovořit o tomto důležitém tématu. Je to opravdu speciální téma pro obchodní politiku, protože obchodní politika je jednou z pravomocí Evropské unie, ale zároveň nemáme žádnou celoevropskou eh, úvěrovou instituci, takže se musíme spoléhat na odborné znalosti členských států v tom, aby vyjednávali pravidla v této věci a také i mm, se zde řídíme také pokyny nebo doporučeními Evropského parlamentu. Máme zde za povinnost na základě příslušného nařízení předkládat vám zprávy. Jedna je výroční eh, zpráva o činnosti jednotlivých členských států. Na základě toho Evropská komise také připravuje přehled pro Evropský parlament. Máme tam tři pracovníky, kteří se věnují přípravě této zprávy. A potom také ještě vám podáváme zprávy o jednáních, která probíhají. Jsme trošku teď pozadu, nicméně v té eh, pracovní skupině pro mezinárodní obchod došlo k takovému zajímavému vývoji, o kterém vám později řeknu. Teď se chci vyjádřit ke třem věcem, o kterých hovořili předřečníci. Za prvé OECD. Zejména ta, eh, to ujednání OECD, jehož Evropská unie je také členem. Víme, že toto ujednání je úspěšné, je to účinný nástroj, který zajišťuje rovné podmínky pro ty úvěrové programy, už to existuje několik desetiletí. Také to vlastně vede k tomu, že se tím eliminují eh, dotace a zároveň se podporuje vývoz. Eh, Brazílie se také nedávno rozhodla, že by se také chtěla stát členem vývozní úvěry e, jsou obchodním nástrojem, ale máme zde také vlastně tu speciální, ten speciální aspekt due diligence, jak už jsme slyšeli teď od zástupců ECA. E je zde tedy nová vize, kterou předložila doporučení OECD o společných přístupech. Týká se to tedy environmentálních a sociálních due diligence. Cílem je také i podpora a rozvoj lidských práv. Máme zde také usnesení Evropského parlamentu, které rovněž hovoří o tom, že je důležité zlepšit metodiku hodnocení dodržování lidských práv a že se má také tato metodika zlepšit. Mm. Myslíme si, že v těch nadcházejících jednáních eh, můžeme rovněž těžit z této expertízy. Nevím, zda se to nakonec potom projeví i na té úrovni OECD, zda nám to bude stačit, ten výsledek na úrovni OECD, ale budeme zcela jistě pracovat na tom, aby došlo k dodržování těch standardů na úrovni Evropské unie. Jak říkal pan Juncker, dnes v té oblasti vývozních úvěrů čelíme jedné velké výzvě. Už se hovoří o tom, že ta ujednání byla velice dobrá a dnes se ale objevují noví poskytovatele a ti, kteří nabízí vývozní úvěry, kteří nejsou členy OECD. Máme zde zejména Čínu, to je takový nejočividnější příklad, ale pak také Indie, Brazílie, Ruská federace nebo Africká republika. Tyto země se vlastně snaží do toho systému zařadit a to je teď velká výzva, asi největší výzva začátku 21. století. EU, USA a další členové OECD teď hovoří s Čínou, s Brazílií, s Jizoafrickou republikou, s Indonésií a s dalšími těmito novými poskytovateli vývozních úvěrů. Máme se také speciální pracovní skupinu o vývozních úvěrech. E, o té zprávě, pardon, o této pracovní skupině také budete mít ještě podrobnosti v té zprávě. Tento proces začal už před několika lety, pokud si dobře vzpomínám, bylo to v roce 2011. Tehdy tedy se střetl také americký, nebo tehdy ty, ty diskuse začal americký prezident Obama a tehdejší mm, zástupkyně Číny. Ta jednání začala trošku s potížemi. Nejprve jsme se věnovali vývozním úvěrům pouze v lékařském zařízení a v loďařství, tak, ale naštěstí tedy v Brazílii na, tom posledním, na té poslední schůzi schůzi Čína souhlasila i s tím, aby se jednalo o takové obecnější dohodě, což právě USA chtělo v roce 2012 eh, začít, nebo když, když začala ta jednání mezi USA a Čínou a dalšími novými zeměmi, které se účastní těch vývozních úvěrů. Takže to je opravdu takový velký průlom. Teď jsme na přechodu do nové fáze No a nakonec ještě bych chtěl říci, že, nebo v tém také se hovořilo, Eka Watch hovořila o určitých problémech, třeba v tom, že je zde rozpor mezi evropskou politikou ochrany klimatu mm, a mezi tím, jak, jak zda dochází k podpoře uhlí nebo uhelných elektráren. My souhlasíme s tím, že zapotřebí to řešit třeba v rámci COP21. Bude to asi těžký úkol a je to také velice kontroverzní téma, jak pro OECD, tak i pro členy EU. Předseda OECD, který je odpovědný za tato jednání, také předložil nový návrh který podle našeho názoru je rozumným východiskem k tomu, abychom připravili kompromis. Evropská komise také na základě článku 29 připraví nový návrh, nové pozice Evropské unie k tomuto návrhu a také budeme ze všech sil pracovat na tom, abychom na COP21 prosadili mm, rozumné řešení. Ještě poslední věci k těm zprávám. Eh, zástupce e Watch nám také řekl, jak by ty zprávy měly být ještě vylepšeny. Eh, vítáme vaše podněty a návrhy, jak k tomu zlepšení dojít, jak, jak to vylepšit. V Evropské něco můžeme zlepšit na úrovni práce v Evropské komisi, ale něco se týká dohody, která byla dohodnuta v roce 2001 a to v, roce, to v rámci Evropské komisy nemůžeme nějakým způsobem zlepšit. Takže ta, ta politická dojednání, ty politické dohody zlepšit eh, nemůžeme. My nemůžeme jednostranně měnit eh, parametry těchto, eh, tohoto ujednání OECD. Nicméně, jak už jsem říkal, těšíme se na podporu a mm, pokyny z vaší strany i na podporu a odbornou pomoc strany členských států. OECD dnes zůstává takovým hlavním rámcem pro spolupráci v oblasti vývozních úvěrů. Navíc se to týká nejenom tedy těch obchodních otázek, ale pak je právě zde ten, to nové doporučení OECD o společných přístupech, čili i to environmentální a sociální due diligence. Dále zde máme ještě práci mezinárodní pracovní skupiny. Dnes je zde takový jaksi, jakýsi klub rozvinutých zemí, skupina rozvinutých zemí, ale najednou je tam Čín nebo další země, které nevždy dodržují stejná pravidla. Takže to je také výzva, kterou musíme řešit. To je z mé strany vše děkuji, pane předsedo. First... Děkuji. Nejprve zpravodaj a pan zase bude následovat. Děkuji. Když jsme poprvé diskutovali ve výboru pro mezinárodní obchod o této problematice, tak jsme eh, v zásadě eh, vyslechli eh, projev předsedy, zástupce OECD a vlastně eh, to, co řekl eh, zástupce Hermes a ono to šlo tak trochu v jednom duchu. Jinými slovy, pracujeme v rámci OECD, snažíme se jít kopředu, je tady dobrá vůle, snažíme se o eh, vypracování společných strategií, ale to by se vše mělo odehrávat na půdě OECD a Eh, jistě Evropská unie jako instituce je toho součástí, ale jde především o práci, kterou mají na svých bedrech členské státy. A pak, když jsme začali pracovat víc na této oblasti, tak se Evropskému parlamentu začalo jevit čím dál tím víc zřejmé, že eh, toto je oblast, eh, která by měla také odpovídat cílům smlouvy a během celých těch diskuzí té naší práce jsme přešli od logiky eh, jednoduchého souhlasu k logice následující. Evropské instituce by se měly Eh, vlastně eh, postarat o to, aby vznikl jakýsi systém kontroly toho, co se odehrává v členských státech v této oblasti. A nakonec došlo k přijetí dohody, která eh, v zásadě říkala asi toto. Členské státy se musí dokázat vyrovnat cílům smlouvy, musí se jim podrobit. Za druhé, Evropská komise musí hrát eh, určitou eh, dvojí roli, to znamená musí vytvářet eh, metodologii, vyvíjet tlak na členské státy a předkládat účty Evropskému parlamentu a do nějakých dvou, tří let by měla přijít s jakýmsi systémem, který by byl zárukou transparentnosti a také toho, že tady skutečně existují metodologie, protože ono není jenom cílem, jak řekl pan zástupce kolegové z Hermesu, nedělejte si starosti, my životní prostředí bereme v úvahu, ale ono je třeba životní prostředí a rizika s tím spojená také zohlednit v nákladech, protože jistě, já jsem pochopil, že tady se odehrává mezinárodní vyjednávání, ale jak ty náklady na ochranu životního prostředí začlením do své podpory eh, těch exportních úvěrů. Je pravdou, že na druhé straně jsme překvapeni tím, že za nějaké 3-4 roky roky kvalita jak zpráv těch příslušných agentur, pro poskytování vývozních úvěrů, tak eh, vlastně zpráva Evropské komise jsou eh, tak málo eh, podstatné, jsou tak slabé. Vlastně v metodologii se vůbec nepokročilo, neustále jsou tady činěni odkazy na práci OECD, aniž by se vzali v úvahy kroky na úrovni Unie a vlastně se v zásadě poskouchají dále projevy zástupců e, těch agentur, kteří opakují dokola, že se to nemůže realizovat na půdě Evropské unie. Je typické, že Hermes je jednou z agentur, která ve světě financuje nejvíce projektů, které jsou e, spojeny s uhlím. Odpovídá tuto skutečně cílům Evropské unie? Já si to do opravdu nemyslím. Evropská komise říká, ano, děláme, co můžeme a budeme se snažit dělat víc, ale děláme jen to, co můžeme. No a já si myslím, protože ono to také bylo v tom původním kompromisu, že by se Evropský parlament měl položil, položit otázku, zdali v takovýchto situacích necháme aktiv přenesené působnosti na komisi, aby transponovala ty pokyny ze strany OECD. Děkuji. Pan Vícer. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl hovořit o Číně. Hovořilo se o tom často zde a osobně tato otázka mě velmi zajímá. Zabýval jsem se také otázkou Afriky. Před několika lety jsem byl také šéfem volební komise v Nigeru. E, došlo k vybudování velmi významného mostu a také petrochemické továrny v této zemi. A to za pomoci čínského podniku. E, je pravda, že tato otázka e, se projednávala. Já jsem se tehdy zeptal ministru Nigeru, jak je to možné, že tyto investice pocházejí z Číny, proč nevyužívají místní pracovní sílu, eh, proč eh, tam pracují čínští pracovníci, proč se nevyužívá mm, obyvatelstvo z Nigeru, když jsou tady tyto projekty. Oni mi odpověděli, vy v Evropské unii vy máte velmi přísné normy, které Čína nemá, takže mm, my nemáme zájem na tom, abychom jednali s Evropskou unii. Já myslím, že to je nekalá soutěž pro naše podniky a naše pracující. Ale v důsledku toho je nutné přijmout radikální a účinná opatření. Nemůžeme takto pokračovat. Nemůžeme poskytovat eh, velkou pomoc pro rozvoj, kde jsme vlastně největšími mm, přispěvateli a eh, přitom nemáme mm, tuto možnost. My klademe velmi rozumné eh, podmínky. Čína není rozumná v tomto ohledu. Takže musíme vědět, jaké konkrétní aktivity bychom mohli vést v této oblasti. Děkuji. Judith? Um, my... Ano, děkuji. Já mám dotaz, který možná nezní příliš odborně, tak já se omlouvám, ale hodně jsme zde slyšeli o ochraně životního prostředí. Já souhlasím, že je to důležité, když se díváme na jednotlivá odvětví, ale také je zde ten sociální rozmor, rozměr. Vypadá to tak, že to vlastně ten sociální rozměr se smrskl pouze na e, lidská práva, ale já si myslím, že tam jsou také třeba pracovně právní uspořádání nebo téma dodržování sociální legislativy v praxi. Takže by mě zajímalo, zda by panelisté mohli pohovořit podrobněji o takzvané sociální due diligence, jaká kritéria tam jsou. Děkuji. Ano, děkuji. Už žádné další dotazy nejsou, takže mi dovolte dát slovo panelistům. Prosím, krátce zodpovězte na tyto odpovědi. Takže nejprve pan Drysdale. Děkuji za slovo. V kontextu těch eh, společných přístupech, mm, což je vlastně rámcová dohoda pro členy OECD, kteří se dohodli uplatňovat mezinárodní normy, tak je zapotřebí říci, že ty mezinárodní normy se liší, jsou eh, do určité míry eh, soudržné a také se stále zbližují. Nicméně, když hovoříte o standardech a o normách, tak je zde veliká škála různých třeba eh, standardů, které se týkají sociální oblasti a tak dále. Takže je zde opravdu velká škála těchto norem, které se uplatňují. Takže pokud hostitelská země vyžaduje, aby se dodržovaly některé konkrétní normy, dovolte mi jeden příklad. Třeba mm, podporujete nějaký projekt, ale eh, když, když je tam vlastně, když to podporujete málo, tak vlastně pak eh, nemáte příliš velkou kontrolu jak to pak pokračuje ten projekt. Nicméně mezi ta kritéria velice často patří pracovně právní normy a také eh, dodržování lidských práv, ale to, jak je to opravdu pak v praxi dodržováno, to se prostě liší od projektu k projektu. Mohl byste ještě zodpovědět na otázku pana Fizase, to znamená, taková ta soutěž mezi evropskými a čínskými subjekty, jak je to s těmi jednotlivými nebo s těmi roz, odlišnými standardy. No, je vždycky těžké hovořit o tom, co Čína dělá a co nedělá, protože ta oblast není transparentní. A to jsou právě ty klíčové věci, o kterých jednáme na OECD. My tam chceme, aby to bylo transparentní. Takže nejenom ta původní podpora, ale i ty další koncepce a programy, které stojí za tou podporou úsilí USA zapojit Čínu do té mezinárodní pracovní skupiny, která se teď vlastně tvoří, má také za cíl, aby se Čína jaksi připojila do té skupiny, aby mm, byla více zapojena. Je důležité, aby jak členové OECD, tak i nečlenové se do toho zapojili. Je tam třeba 18 dalších přizvaných nečlenů. Nicméně ten celý proces je velice pomalý v OECD jsou vypracované postupy, které se týkají nejenom pouze toho financování, ale také třeba i dobré zprávy, good governance. Takže otázkou je, jak to bude pokračovat, jak se to vyvine. A to se ukáže až časem. Ale očividně se ukazuje, že Čína se snaží prorazit si cestu, mm, účastní se toho, ale ještě to bude asi dlouhodobý proces. Ale myslím si, že celkově naším cílem je, abyste byly rovné podmínky pro všechny, abyste byla rovná soutěž, abyste nedocházelo k nekalé soutěži. A my doufáme, že nakonec eh, se to podaří, ale jak eh, znovu říkám, ukáže se to až časem. Děkuji nyní pan Trikariko. Velmi stručně těm sociálním otázkám. Já si myslím, že se částečně zohledňují ten společný e, přístup se rozšířil z těch eh, environmentálních otázek na další. Ohledně lidských práv tam se prostě hodně diskutuje a to je do jisté míry omezení. Pracovně právní záležitostí, tak tam je to hodně případ od případu. Tam, kde jsou přijaty nějaké normy, eh, tak tam jsou začleněny. A tam, kde ne, no tak tam samozřejmě jsou stále ještě určitá obvinění, určitá údajná zneužívání třeba dětské práce v Indii a tak dále. Takže je to téma určitě a určitě si to zaslouží větší pozornost. K Číně. Já eh, bych vzal eh, například tu otázku uhlí, pokud bych mohl. Čínská vláda uhlí, podobně jako japonská a korejská vláda, velmi podporuje. A všechny tyto tři státy podporují eh, efektivní i efektivní energie. My si nemyslíme, že by se uhlí mělo podporovat veřejně, ale ona je ta situace velmi smíšená. Čínské zájmy vstupovat do té multilaterální arény, e, znamenají, že my musíme také e, vlastně hodně podporovat dobré příklady a proto kritizujeme Německo a e, Evropskou komisi, protože tady je prostě třeba dodržovat určité závazky, tak jak to také řekl prezident Hollande. V této souvislosti se domníváme, že hold je třeba Eh, ty věci provádět a pak eh, eh, máme větší manevrovací prostor i ve spolupráci s OECD. Děkuji, pan Juncker. Mnohokrát děkuji. Já bych ještě rozšířil něco, co řekl David Drysdale, co se týče například těch standard a norem, které se používají z hlediska financování, tak si musíme uvědomit, že mnoho lidských práv se tam dostalo, aniž byla e, přímo pojmenována. Dokonce byly provedeny studie, kde se zmapovaly mezery a nedostatky těchto e, principů a těchto norem a jak to vypadá s relevantními lidskými e, právy, také z hlediska Eh, používání v dnešní době a to potom bylo začleněno také do našich projektů, aniž to tam bylo označeno, nebo to neslo značku lidských práv. Takže já si myslím, že jsme už na takové úrovni, kdy mnoho těchto aspektů je zohledněno, aniž můžeme vždy eh, přímo říci, že vše tady bude dodrženo v rámci eh, konkrétního mm, projektu ale tedy je na těch příslušných eh, orgánech, aby zjistili, jak to vypadá. Samozřejmě to vyžaduje přeskum na místě, pokud jsou tam nějaké problémy. Také do toho zapojujeme externí konzultanty, kteří eh, spolupracují a to záleží na projektu samozřejmě. Děkuji. A poslední če, eh, mluvčí pan Garcoty. Děkuji. pane předsedo. Já už se nebudu zabývat eh, sociální oblastí, to už eh, kolegové eh, probrali. Já bych se rád soustředil na otázku kolem Číny a také na to, zdali bychom měli jít příkladem. E, uhlí, uhlí je klíčová záležitost, to jsou to ty exportní úvěry. Jde o to pomoci našim firmám, aby mohly vyvážet tam, kde ten přístup k financím není tak snadný jako v rozvinutém světě. Tak to je velká výzva, abychom na jedné straně ty veřejné zdroje e, využívali e, způsobem, který by byl konzistentní s našimi hodnotami a zásadami a na straně druhé, abychom zajistili, že se budeme držet toho cíle, který je cílem podpořit eh, vývoz jako takový. Uhlí není snadná komis, eh, komodita, to je jasné. Eh, také se vyjednává v, toto, v této oblasti. Měli bychom jako členská země OECD z Evropské unie mít na jedné straně ambiciozní agendu podpor uhlí a na straně druhé eh, nechat to eh, na Číňanech, eh, na čínských projektech, aby zásobovali Větnam, Indonésii a další země. Neměli bychom se starat o to, abychom alespoň podpořili tu nejlepší možnou technologii v Evropě, abychom tak přispěli také k řešení klimatických změn. To je ta výzva. Já žádné výzvy nemám, eh, pardon, odpovědi nemám, to je na straně Evropské komise, ale potřebujeme v tomto určité vedení a moje omezená zkušenost mi praví, že ta situace prostě není černobílá a existují tady různé dohody, projekty a aktivity, kde případ od případu, vzhledem ke specifickému charakteru každého toho jednotlivého případu, se musíme rozhodovat, protože to je důležité, zohlednit každou konkrétní situaci. A budeme eh, doufat, že nám další eh, zpětná vazba přijde. My neděláme jen to, co můžeme s tím, co máme. My se svého mandátu zhošťujeme velice eh, v úplnosti, samozřejmě nemáme, dejme tomu, dost informací, protože tam, kde není transparentnost u zdroje, tam nemůžeme něco vymýšlet ze koule. Srdečné díky všem expertům a děkuji také za vystoupení kolegů. My jistě převezmeme tyto cené podněty, zvláště v souvislosti s delegovanými akty, o tom budeme hovořit, protože jde o to, abychom zajistili konzistentnost v rámci Evropské unie. A požadavky exportní politiky, která se opírá o hodnoty Evropské unie, musí být podporovány. Takže srdečně děkuji. My nyní uzavíráme veřejné jednání našeho výboru a sejdeme se v 16.30 na zasedání koordinátorů. Děkuji.